Vážení kolegové, srdečně vítejte. Vítám opět eh, také tlumočníky. Ráda bych nejprve poprosila všechny, kteří aktuálně jsou teď zde tady jako poslanci a eh, ti, kteří se zatím připojili do eh, našeho zasedání online, abyste se přihlásili, takže Zůstaňte v místnosti, zůstaňte přihlášeni na internetu. Potřebujeme alespoň 8 poslanců, buď fyzicky zde nebo online, jinak nemůžeme zahájit hlasování, takže neutečte předčasně. Teď bych vám ráda osnámila výsledky hlasování. Nejprve návrh eh, usnesení o budoucnosti vzdělávání v Evropě v kontextu COVID-19. Tady kompromis 1 byl přijat, to znamená, všechny pozměňovací návrhy odpadají, přesto však musíme udělat závěrečné hlasování, to bude jmenovitě. A teď eh, druhý balíček. Posílení svobody médií, ochrana novinářů v Evropě, projevy nenávisti, dezinformace a role platform. Kompromis 1 přijat, návrh 8 přijat, návrh 9 ústní změna 1 přijato, návrh 11 přijato, kompromis 2 přijato, návrh 22 přijato, kompromis 3 přijato, návrh 28 přijato, kompromis 4 přijato, kompromis 5 přijato, návrh 49 zamítnuto, návrh 52 přijato, kompromis 6 přijat, kompromis 7 přijat, kompromis 8 přijat, kompromis 9 přijat, kompromis 10 přijat, kompromis 11 přijat, kompromis 12 přijat, kompromis 13 přijat, kompromis 14 přijat, kompromis 15 přijat, kompromis 16 přijat, kompromis 17 přijat, návrh 71 přijat. Vše ostatní je tedy zamítnuto. A opět i zde budeme mít ještě závěrečné hlasování, poté co zahájíme hlasování. Teď se ještě jednou omlouvám tlumočníkům, asi jsem to přečetla moc rychle, takže promiňte. Návrh 13. Výzvy pro organizaci sportovních organizací v digitálním odvětví. Poté, co spadla určitá působnost této oblasti k našemu výboru, je výbor KULT podle článku 57 přidruženým výborem v tomto projednávání. Důležitá otázka pro nás je ochrana eh, duševního vlastnictví, autorského práva, zejména o sportovních akcí, jak víte, sportovní akce a organizátoři sportovních akcí a příslušné spolky a tak dále jsou velice často odkázáni pouze na eh, licenční právo a proto se eh, zpravodaj pokouší ještě odložit ehm, projednávání ve výboru a čeká na eh, stanoviska stínových zpravodajů. Máme zhruba 30 minut na projednání tohoto tématu. Jako první dostane slovo pan zpravodaj Tomáš Frankovský. Děkuji. Jako autor eh, tohoto stanoviska, jako bývalý sportovec, musím říct, že jsem velice rád, že mohu toto stanovisko v našem výboru připravovat. Proč je toto téma důležité? Evropská komise v Bílé knize pro sport hovoří o příjmech z licencí což je zhruba 60 veškerých příjmů, bez kterých by například u amatérského sportu neměli vůbec žádné příjmy a nebyla by vůbec žádná bezpečnost, tedy jistota zachování například místních stadionů a nemohli bychom hledat nové talenty. Vzhledem k e, změně technologií Máme určitá pozitiva pro koncové uživatele, ale vznikají také nové business modely a možnosti pro organizátory sportovních akcí. Bohužel eh, dochází k nabízení takovýchto akcí také nelegálním způsobem, což je velice negativní pro další vývoj v oblasti sportu. Například eh, v dnešní době kvůli koronaviru vypadly příjmy z lístků a tím pádem někteří organizátoři sportovních akcí vůbec nevydělávali, neměli žádné příjmy. To může mít velice negativní dopad na sport jako celek. V roce 2018 a 2019 bylo ve Španělsku prodáno nelegálně více než 1 milion lístků. A francouzský Conseil d'État Eh, nahlásil ztráty, co se týká organizátorů, eh, organizátorů sportovních akcí. Údajně jsou ztráty ve výši až 800 milionů euro. Jak to, že o tomto problému hovoříme v celé řadě dalších oblastí a ne tady? V roce 2019 když jsme pracovali na směrnici o autorském právu, Evropská komise řekla, že si od tohoto problému je vědoma a že se mu hodlá specificky věnovat. Sport v Evropské unii je velice důležitý. Organizátoři sportovních akcí eh, v digitálním prostoru stojí před výzvami, zejména co jde, eh, co se týká eh, nelegálních přenosů po internetu. Toto je velice složité téma. A v jednotlivých státech, stejně tak jako v Evropské unii jako celku, se pracuje velice tvrdě na tom, aby se situace zlepšila. Ale živá vysílání, živé přenosy představují 90 tohoto problému. Podíváme-li se například na to, jak dlouho nějaká sportovní akce trvá, tak je velice často eh, to ten případ, že se na eh, ten sport diváci dívají třeba 30 minut a poté vysílání vypínají. Mnoho takovýchto přenosů je navíc přeshraničních. Podíváme-li se na směrnice o elektronickém obchodování, tak zjistíme, že, že nelegální obsahy je potřeba zarazit co nejrychleji. Paní Kamerevrt ve své zprávě o tomto problému už také hovořila vyzvala komisi k eh, dalšímu jednání. Ale zatím nemáme v členských státech žádný jednotný právní rámec a není možné prosazovat práva vlastníků obsahu jak v Unii, tak mimo Unii. Samozřejmě je potřeba náležitě podporovat legální obsah. Každý eh, divák by měl možnost ověřit, Eh, zda se dívá na legální přenos a případně kde se na legální přenosy dívat dá. To jsou má slova na úvod a těším se na vaše reakce. Děkuji, pane Frankovský. Jako další zhruba na dvě minuty má slovo Hannes Heide. Děkuji mnohokrát. A už je to tu zas. Směrnice o autorském právu v EU, která nás tolik zaměstnávala ale vzhledem k krizi koronaviru je toto téma znovu velice důležité. Už u té směrnice o autorských právech už tehdy byly um, sportovní spolky a, maj, a vlastníci autorských práv oblasti sportu nespokojeni a teď vidíme, že toto téma je skutečně velice důležité. Sportovní akce plní obrovskou sociální funkci. Sport ehm, vytváří hodnoty, pracovní místa i ehm, vytváří příjemnou atmosféru pro ty, kteří ho sledují. Bohužel není vždy možné býti osobně přítomen u nějaké sportovní akce. To vidíme zejména v kontextu koronakrize, protože sportovní akce se odehrávají buď bez diváků, anebo pouze s velice omezeným počtem diváků. A proto je přenos takovýchto akcí velice, velice důležitý. Sledování live vysílání sportovních akcí to už není pouze záležitost televize, ať už veřejnoprávní nebo soukromých stanic. Eh, obrovský počet eh, přenosů se odehrává na internetu. Vytvářejí se platformy s konkrétním obchodním modelem, kde probíhá přenos takovýchto akcí bez povolení eh, vlastníka práv, čímž je poškozován on, je narušovaná hospodářská soutěž v oblasti ehm, sportu a jsou zveřejňovány osobní a další údaje sportovců, sportovních klubů a tak dále. Tím vznikají obrovské finanční finanční ztráty, finanční škody. Zejména v kontextu opět koronakrize, kde celá řada sportovních spolků je na tyto přenosy odkázána, protože nemůže prodávat lístky na, eh, své, na své akce. V rámci tohoto návrhu chceme zajistit, aby takovéto nelegální přenosy co nejrychleji zmizely z internetu. Sledování takovýchto akcí je velice důležité z hlediska toho, že se člověk dívá na něco v reálném čase. Ehm, proto je potřeba pracovat hlavně s provozovateli platform. Jsou to oni, kdo provádí eh, to, eh, ten přenos. Nejsou to tedy fanoušci. Ta eh, odpovědnost nesmí být přenesena na fanoušky je potřeba takovéto nelegální streamy na webu eh, nejprve vyhledávat a poté eh, uzavírat. Já jako horlivý fotbalový fanoušek se těším na spolupráci s Tomášem Frankovským a doufám, že budeme jednat ve smyslu a v zájmu našeho sportu. Děkuji Hanesi Hajda, jako další za Rinu Irena Joveva. Please press the... Prosím, zmáčkněte speak button. Dobrý den, doufám, že mě vidíte i slyšíte. Děkuji paní předsedkyně, děkuji i vám ostatním. Moderní technologie nám přinesly opravdu mnoho změn a covidová krize bohužel také. Ještě více zrychlila digitální transformaci v řadě oblastí. Sport a jeho účastníci, ať sportovci eh, a sportovkyně, vysílatelé, média, která pokrývají sport, organizátoři, všichni byli tvrdě zasaženi covidovou krizí. A musíme udělat vše proto, aby se tento sektor co nejdříve a dlouhodobě zotavil. S tím, že se samozřejmě musí přizpůsobit okolnostem. Digitalizace v této oblasti přináší řadu výhod a příležitostí pro všechny a může eh, obohatit to, jak se účastníme sportu, buď jako diváci nebo organizátoři, organizace, média a další aktéři. Samozřejmě, že to sebou také nese řadu výzev, které musíme řešit i v tomto parlamentu. Jsem velice ráda, že to dělat budeme i pomocí této zprávy. Jsou zde určité, eh, určitá, eh, určité eh, problémy, pokud jde o práva na obsahy, které se které vyplývají ze streamování. Ta práva jsou samozřejmě důležitá především pro vysílatele, eh, odkud, kteří jaksi eh, tvoří eh, většinu těch příjmů, vytváří většinu těch příjmů, ale nesmíme zase dopustit, aby ochrana těchto práv narušovala základní práva, svobodu vyjadřování a proto je třeba, abychom eh, přišli se skutečně promyšlenou eh, legislativou, aby bylo regulačně vše jasné, abychom měli dostatečné záruky pro všechny aktéry a bezpečné prostředí pro veškeré uživatele a spotřebitele, tak, eh, aby se zlepšily služby i informovanost diváků. Děkuji mnohokrát eh, za tuto zprávu, já jsem také sportovní faninka. Děkuji. A jako další za ID je Gian Antonio Dare. Zdá se, že se nenapojil. A další řečnicí je Diana Ryba, Žiner za zelené. Hola, buenas tardes. Dobré odpoledne všem. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, ta debata je složitá, protože ta oblast eh, organizace a sledování sportovních eh, událostí je součástí širších sociálních i obchodních sítí, týká se celé řady aktérů, ať jsou to sportovci samotní nebo diváci, poskytovatele služeb a podobně. A v té digitální že to nemůže být pouze jakési eh, jednorozměrné eh, právní řešení. Musíme se na ten problém dívat ze eh, širšího sociálně-ekonomického pohledu. Také je velice důležité uvědomit si, že sport sebou přináší určité hodnoty, podporu hodnot, funguje jako určitý združovací prvek Důležité je zaměřit se samozřejmě na ochranu spotřebitelů, ale také na ochranu práv, eh, například exkluzivních vysílacích práv. My eh, se pečlivě eh, pročteme ten návrh zprávy a jistě rádi přispějeme pozměňovacími návrhy. Děkuji mnohokrát a dále za EKR, EKR paní Alžběta Kruk. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, dámy a pánové. Já jsem velice eh, ráda, že se eh, zabýváme dnes eh, tou výzvou pořadatelů sportovních akcí v digitálním prostředí, protože zde je třeba vyřešit především dvě otázky. Nejen pokud jde o vysílání v digitálním prostředí, to znamená v reálném čase, ale máme zde eh, také eh, zmnožení těch videálních zdrojů, eh, lineární televizi. Velkým problémem je to nelegální streamování. Některé mediální skupiny v podstatě již nenakupují ta práva, protože diváci se raději dívají zdarma na ty přenosy. Ten problém je velice komplexní, protože eh, nejde pouze o to, jak eh, řešit ten problém právně, ale je třeba se také zabývat tím, kdo nabízí ty služby. Mohou to být různé týmy, eh, sportovní spolky. A pak je zde ještě druhý problém. Myslíme si, že komise by se měla zabývat také dopadem Eh, covidové pandemie, především eh, dopadů na sportovní odvětví, dopadů lockdownů na sportovní odvětví. Víme, že řada sportovních utkání nebo sportovních akcí byla zrušena, případně byla odložena a asi nelze doufat, že se to v blízké budoucnosti bude měnit. Takže eh, i zde je problém hospodářské recese i ve sportu. Nesmíme se ale zaměřit pouze na analýzu mediálních trendů a digitální prostředí, ale právě také na dopady covidu na sport obecně. Děkuji mnohokrát. Yes. Zmáčkněte prosím speak button. Bohužel řečník není slyšet. We don't hear you. Bohužel vás neslyšíme. Perhaps the microphone is not working. Možná vám nefunguje mikrofon. Možná si sundejte sluchátka. Yeah. Nee, der ist ja nicht übers Hybrid. Hybrid funktioniert ja nicht mit Interactual. No? Oh, IT guy is calling you, sir. You will get an information from the IT technik vám zatelefonuje. Chce se ještě někdo další přihlásit o slovo? Nejdříve komise. Kristýna Štump z generálního ředitelství DG Connect. Good afternoon. Dobré odpoledne, děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Otázka právní ochrany organizátorů sportovních eh, akcí byla zmíněna při projednávání směrnice o autorských právech na jednotném digitálním trhu. A e, komise tehdy vydala prohlášení, ve kterém uvádí, že, cituji, ty hodnotí výzvy pořadatelů sportovních akcí v digitálním prostředí, především problémy týkající se nelegálního e, digitálního vysílání. Ta situace pořadatelů sportovních akcí je velice specifická, protože nemají harmonizovanou ochranu svých autorských práv. Zároveň některé členské státy podle své národní legislativy právní ochranu nabízejí a e, e, mohou e, a podléhají jí nebo těší se jí také někteří vysílatelé. My se samozřejmě touto otázkou budeme dále zabývat. Víme, že digitální pirátství je v tomto kontextu velice závažným problémem. Sportovní eh, akce samozřejmě eh, jsou často přenášené nelegálně naživo, takže eh, ti pořadatelé tím velice trpí tím pirátstvím a mohu tedy ujistit Evropský parlament, že komise tuto problematiku řeší a určitě k tomu řešení přispěje i zpráva Evropského parlamentu. Velice se spolu s Evropským parlamentem těšíme na další spolupráci a jsme připraveni jako vždy vám poskytnout eh, technické poradenství. Děkuji a nyní mohu dát eh, slovo Niazimu snad už se ty technické problémy podařilo vyřešit. Bohužel řečník opět není slyšet. Ano, máme o trochu více času, protože nám ubyl jeden bod na pořadu jednání, tak eh, myslím, že můžeme kolegovi dát příležitost. Come, program. Hello. Dobrý den. A nyní vás slyšíme, říká paní předsedkyně. Ano, eh, skutečně tato otázka je velice problematická. Nicméně v té zprávě bychom se neměli zaměřit pouze na práva digitálních platform a televizních kanálů. Chtěl bych, abychom se zaměřili především na eh, tu základní eh, sportovní úroveň a ty prostředky eh, z těch eh, z vysílacích práv by měly směřovat mnohem více také eh, do základního sportu. Potřebujeme zaujmout k této otázce celiství přístup, jak orgány na evropské úrovni, tak na orgány národní či místní, protože sport je velice důležitý pro rozvoj naší budoucí generace. A Měli bychom na to věnovat i dostatné prostře- dostatečné prostředky z Next Generation Europe. Děkuji a omlouvám se za technické potíže. Děkuji a nyní ještě na minutku či dvě dám slovo zpět Tomáši Frankovskému, na závěrečné poznámky. Já bych chtěl mnohokrát poděkovat za všechno, co eh, řekli eh, eh, stínoví zpravodavé i další členové. Já to samozřejmě zohledním. Na začátku října by mělo být, měla být zpráva hotová, bohužel bude krátká, protože tam jsou určité limity, ale plánuji ještě zprávu rozšířit pomocí pozměňovacích návrhů vím, eh, že eh, také vám pošlu eh, tabulku se všemi lhůtami a budu v kontaktu s právním výborem, stejně tak jako se sekretariátem. Doufám také, že mohu počítat s podporou Evropské komise, tak abychom se spolu zamysleli nad tím, jak efektivně proti pirátství bojovat. A stínovým zpravodajům chci říci, že jsem samozřejmě eh, připraven ke spolupráci s vámi, tak eh, abychom eh, dospěli k co nejlepšímu výsledku a nakonec dali ten gól. Já, Děkuji a nyní budeme pokračovat s dalším bodem našeho pořadu jednání. Jedná se o novou strategii pro evropské malé a střední podniky, přeskum pozměňovacích eh, návrhů. Eh, protože je čas omezený, tak eh, do posud jsme neměli žádnou příležitost prohovořit návrh tohoto stanoviska, proto jsme naplánovali debatu na dnešek. Budeme hovořit o pozměňovacích návrzích, celkem jich je 44 a Pan zpravodaj pracuje momentálně na možných kompromisech. Nyní bych tedy hned dala slovo panu zpravodaji, aby představil svoje stanovisko a aby pohovořil k pozměňovacím návrhům. Pane Negresku, máte slovo na tři minuty. Negresku Je pan Negresku napojený? Ano. Já jsem byl napojený, ale nebylo mi umožněno se eh, s vámi eh, se k vám připojit. Děkuji vám všem za konstruktivní a pozitivní eh, feedback, děkuji také za pozněvací návrhy, děkuji také eh, sekretariátu eh, za to, že mi pomohli s tímto tak důležitým návrhem. Byli jsme omezený počtem slov a věd a podařilo se nám přijít s návrhem, který je samozřejmě otevřený k diskuzi a jak řekla paní předsedkyně, snažíme se zaintegrovat co nejvíce pozněvacích návrhů. A pokud jde o kompromisy, tak pravděpodobně jste už je dostali a e, víte, kde máme různé názory. My jsme se dohodli všichni na jednom a to, že malé a střední podniky jsou páteří evropské ekonomiky. A malé a střední podniky jsou obzvláště zranitelné. A týká se to malých a středních podniků v kreativním, v tvůrčím e, sektoru, e, ve školství, v médiích a pouze 8, ne, jen 8,7 milionů pracuje v těchto sektorech. Eh, proto v tomto stanovisku říkáme, že malé a střední podniky jsou důležité pro vytváření pracovních míst, co se týče těchto odvětví. Zároveň ale malé a střední podniky musí mít přístup k prostředkům ve všech členských státech. Proto ve stanovisku říkáme, že eh, musíme mít eh, schéma podpory, které bude na míru pro budování eh, kapacit a musí se zohlednit všechny specifičnosti těchto odvětví, o kterých hovoříme v našem výboru, tedy kultura, cestovní ruch, což představuje, ehm, tedy ten kulturní turismus představuje 40 veškerého cestovního ruchu v Evropě. Pokud o nedostatek ambice eh, v tomto novém víceletém finančním rámci, tak bych chtěl říct, jak je důležité vydělit 2% eh, pro kulturní a tvůrčí průmysl v tom novém plánu obnovy a také si přejeme, aby eh, pokud jde o Erasmus a Creative Europe, aby to bylo tedy zachováno na dvojnásobku. Je důležité Invest EU, Cosme, Horizon Europe, společenství a také fondy soudržnosti a tak dále. Také jsme zjistili, že se zvýšila eh, poptávka eh, po přístupu k internetu, voláme po digitální transformaci, chceme, aby se eh, chránila pracovní místa, aby byla sociální inkluze, také chceme pomoci mladým podnikatelům, startupům a pomoci stávající podnikům. Také jsme tam zahrnuli vaši výzvu, pokud je o integrovaný přístup pro malé střední podniky. Je potřeba eh, to napojit eh, s místními iniciativami, abychom zabránili administrativní zátěži a to eh, poslouží účelu vnitřního trhu a také to přispěje ke kulturní rozmanitosti. Děkuji vám za vaši podporu pokud je o podnikatelské aktivity pro mladé lidi, vzdělávání v podnikání, otázka startupu, to vše má být umožněno a doufám, že se podíváte na kompromisy a že se nám eh, podaří jako celému výboru přijít s dobrým stanoviskem a že všechny tyto náměty využijeme i v naší zprávě. Děkuji. Eh, děkuji, pane Viktore Negresku a nyní za EPP Zeliana Žovku. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení eh, kolegové, já vítám to, že bychom měli mít eh, novou strategii pro malé a střední podniky, protože pokud je o jejich eh, přispění do evropské ekonomiky, to je zcela zásadní a potřeba toto prostředí podpořit. Je zcela klíčové, aby naše stanovisko se soustředilo na význam této nové iniciativy, pokud jde o odvětví kultury a tvůrčí odvětví. Malé a střední podniky jsou obzvláště aktivní v této oblasti a trpí velmi důsledky pandemie. Naše pozměňovací návrhy volají po větší finanční podpoře, abychom eh, připravili základla pro příští generaci po koroně. Pokud je o eh, aktivity v tomto odvětví, tak eh, tam mm, mm, je omezený přístup k financím. Je potřeba podpořit malé a střední podniky v kulturním a otvůrčím odvětví a musíme dále pokračovat v těchto iniciativách. Eh, pandemie eh, nám ukázala, eh, jak je důležité mít obsah na internetu. Zvýšila se poptávka, je důležité, aby se zlepšila přístupnost pro digitální, kulturní a vzdělávací obsah a abychom řešili digitální propast, stejně jako jiné problémy, které malé a střední podniky čelí. Děkuji. A další Morten Lokegaard za Renew. Eh, děkuji, eh, paní eh, předsedkyně. Děkuji kolegům za tuto iniciativu a děkuji za to, že existuje tento široký konsensus. Malé a střední podniky jsou páteří naší evropské ekonomiky. Musíme pro ně vytvořit co nejlepší prostředí, především dnes. Myslím si, že bychom se na to měli dívat jako na příležitost, více než ty jindy a vytvořit pro ně dobré prostředí, tedy pro ten eh, kreativní a kulturní průmysl. Co se týče eh, kulturního sektoru a tvůrčího eh, sektoru, tak tam existuje mnoho problémů, pokud jde o investice. To byl problém během mnoha let a nyní máme příležitost na to ukázat, tedy využít této krize. A já bych chtěl říci, že mm, členové kult za Renew eh, to podporuji. Myslíme si, že bychom měli rozšířit eh, rozpočet eh, pro záruku a fond pro kulturu, protože tento eh, nástroj je velmi důležitý, aby podniky měly přístup k úvěrům. Eh, také chceme, aby byly umožněny, umožněno eh, čerpání fondů z Horizonu a ze fondu soudružnosti pro kulturní a tvůrčí odvětví. A Ursula von der Leyen o tom hovořila během svého projevu ke stavu Unie a řekla, že je potřeba Eh, pracovat na tom, aby Evropská unie byla lídrem v oběhové ekonomice a hovořila o tom novém evropském Bauhausu. Hovořil a kulturní a tvůrčí odvětví bude mít velmi důležitou úlohu v dosažení tohoto cíle. Eh, environmentální a kulturní projekty by měly být skombinovány, nejenom aby se vytvořila pracovní místa, ale také, aby tyto projekty byly udržitelné a byly v souladu s ochranou životního prostředí. To považuji za velmi zajímavé a naše frakce to eh, velmi podporuje. Je důležité, aby malé a střední podniky v kultuře a v tvůrčím odvětví měly eh, jednodušší přístup k finančním prostředkům, tak aby existovalo jednotné okénko. E, pokud chceme být e, pionýry kultury a tvůrčího odvětví, tak musíme tohoto všeho dosáhnout. Děkuji. Morten Lukegaard, nyní je na řadě ID, ale žádné jméno jsem nedostala. Hmm, asi nikdo napojený není, tak nyní zelení. Niklas Nínas, ale ten není napojený. Je tady ještě někdo jiný za zelené? Ne, zdá se, že ne. Tak EKR, Elžběta Kruk, prosím, máte slovo. E, děkuji, paní předsedkyně. MSP sehrávají velmi důležitou úlohu je to 99 všech podniků a dvě e, třetiny jsou v soukromém odvětví. Ale e, co je nejvíce ohrožuje, tak to jsou hospodářské krize. Téměř 90 MSP mají velmi malé obraty a, té, a polovina zbankrotovala. E, proto si myslím, že e, je klíčem, aby došlo k dalším investicím. Ale to, co se děje nyní, to nestačí a e, je politování hodné to, co nám bylo předloženo ve víceletém finančním rámci. A pokud je o Erasmus Plus nebo Kreativní Evropa, tak zde ty prostředky by měly být navýšeny, tak aby MSP měly e, přístup k finančním prostředkům, především pokud o vzdělávání, kulturu, sport a tak dále. A co je také důležité, je, abychom měli strategii e, pro digitální Evropu, která bude zlepšena, tak jak to bylo představeno. Zároveň je důležité, abychom měli lepší nástroje podpory a abychom vytvořili nové. Nesmíme zapomenout na to, že MSP eh, byly postiženy eh, krizí a potom pandemí. Eh, chceme poděkovat za spolupráci se jestínovými zpravodaji. Předložili jsme hodně pozměňovacích návrhů a především chceme podtrhnout že co se týče eh, kulturních a tvorčích odvětví, tak ty by měly dostat více, více finančních prostředků. Myslíme si, že ehm, budeme eh, že bychom měli mít novou generaci po covidu. Co to znamená? Budeme mít nějaký nový eh, pořádek nebo se vrátíme k, té nové, k tomu novému normálu? My jsme tedy předložili eh, svoje návrhy, celkem jich tedy bylo 44, eh, ale já si myslím, že něco jako ty evropské hodnoty, tak to tam není. A poslední eh, řečník, co se týče stínových zpravodajů, tak Zague Nejazy Kiziljurek. Slyšíte mě? Ano, slyšíme vás výborně. Děkujeme Viktorovi eh, za toto stanovisko. My jsme poslali pozměňovací návrhy. Souhlasíme, že MSP jsou velmi důležité, především eh, pokud jde o ty malé členské státy, třeba u, nás na Kypru eh, tak ty malé podniky mají méně než pět osob. Zde musíme sehrát klíčovou úlohu, pokud jde o kulturní a tvůrčí odvětví. Musíme je podpořit a čeho uh, uh, litujeme, je, jak se uh, to odráží ve výsledném, finan, ve výsledném finanční rámci. To povede k problémům. Eh, chceme dále pracovat se spravodajem, abychom vypracovali kompromis a tak, aby se to mohlo eh, odhlasovat na výboru. Děkuji. Birgit Weider je eh, vedoucí oddělení H1, eh, generální ředitelství pro růst. Eh, dobré odpoledne, všechny vás zdravím. Děkuji za veškerou podporu, kterou výbor eh, poskytuje této strategii. Paní von der Leyen hovořila o významu MSP pro evropskou ekonomiku. MSP byly velmi zasaženy Eh, krizí a jejich eh, úspěšná eh, a úspěšná obnova bude záviset na tom, jak se podpoří tyto zranitelné podniky. Kultura, ta byla velmi zasažena krizí, toho jsme si opravdu vědomi. Strategie pro MSP, tam jsme stanovili několik oblastí, které by mohly být pozitivní pro kulturní odvětví tak jak zde bylo řečeno už několikrát, je tady záruka eh, pro eh, kulturní a tvůrčí odvětví. A my se budeme eh, snažit, aby to pokračovalo v rámci Invest EU, ale je důležité, abychom optimalizovali používání mnoho dalších nástrojů, strukturální fondy, Horizon Ehm, Evropská rada pro investice, to se všechno musí využít. Také je důležité soustředit se na digitální dovednosti, budování kapacit. Mm, to je jedna z klíčových částí a silných stránek strategie. My to považujeme za velmi důležitý nástroj v tomto období obnovy, protože eh, tam je ve středu bodu transformace, nemůžeme pokračovat tak jako do posud. Musíme se soustředit na to, abychom doprovázeli eh, firmy během celého eh, cyklu, aby přechod byl úspěšný. A musíme jim také na pomoci, aby měli jejich pracovníci správné dovednosti, ale také Mm, podnikatelské dovednosti, to je také eh, důležité. My už jsme s tím začali eh, před několika lety a pokračujeme v tom. Je potřeba posílit eh, výukové programy pro podnikatele pomocí správných nástrojů. Rekvalifikace a to si také Eh, zaslouží eh, podporu v případě MSP. Eh, chtěla bych všem poděkovat za vaše náměty. My určitě vítáme a vynasnažíme se, aby se fondy použily co nejlépe pro nastolení obnovy a aby malé a střední podniky byly odolné v období po krizi. Děkuji. A závěrem dávám ještě slovo uh, Viktorovi Negreskovi. Uh, děkuji všem za vaše názory a za pozitivní zpětnou vazbu. Ano, můžeme se více soustředit na digitální aspekt, vytvořit dobré prostředí pro MSP v porovnání s tím, co máme dnes. Můžeme také udělat mnohé, pokud jde o čerpání fondů, podpora. Samozřejmě je tady mnoho zajímavých námětů, my to zapracujeme do kompromisu a zašleme vám je. Je důležité, abychom měli opravdu důrazné stanovisko k tomuto tématu. Myslím si, že toto stanovisko je opravdu eh, kvalitní a doufám, že komise to vezme v potaz, protože to jsou názory nás všech a e, určitě počítejte s mou podporou a s mou dobrou vůlí, protože udělám všechno pro to, aby se e, myšlenky, které jsou e, v tomto stanovisku, prosadily. A také, aby to takto vzala komise. Děkuji Tímto eh, jsme eh, dokončili eh, dnešní rozpravu a nyní přistoupíme k hlasování. Prosím, paní Žovko, zůstaňte tady kvůli kvoru. Já musím skonstatovat kvorum Je tady dostatek poslanců, jsou rovněž napojeni. Eh, prosím, eh, zvedněte ruku, zmáčkněte tlačítko pro zvednutí ruky, vy všichni, kdo jste napojeni přes internet. Eh, Dobře, takže kvórum máme, dosáhli jsme ho, můžeme začít hlasovat. Chtěla bych poukázat na to, že ten postup je stejný jako v případě ostatních hlasování. V pátek jste e-mailem dostali hlasovací lístky, plus je pro, minus je proti a nul je, nula je, že se zdržujete. Velmi důležitá informace. Prosím, na hlasovací lístek napište vaše jméno velkými písmeny a také podepište prohlášení. Potom hlasovací lístek eh, oskenujte nebo ho vyfotografujte a eh, prosím chci upozornit na následující technické údaje. Eh, je eh, důležité, aby eh, ta velikost byla 10 MB. Je potřeba, aby hlasovací lístky byly vlastnoručně podepsány, aby velkými písmeny bylo uvedeno jméno a hlasovací lístky zašlete na známou adresu kultvote.europa.europa.eu e a Eh, eh, potom myslím si, že další informace už nepotřebujeme a musíte to tedy mm, zaslat do 19:15, tedy do konce hlasování. Takže tímto zahajuji hlasování a můžete hlasovat do 19.15. Přeju vám eh, hezký večer. Naschledanou. A děkuji také eh, eh, tlumočníkům. Eh, tentokrát jsme skončili mimořádně dříve než obvykle.